Ladies and gentlemen, can I... Dámy a pánové, chtěl bych zahájit schůzi výboru pro dopravu. Předtím, než přijmeme pořad jednání, a mám tady jedno prohlášení. poslední době jsme se dozvěděli, že paní Urlika Barkon Larsen, která byla švédskou zástupkyní velvyslance a předsedkyní Koreper za švédské předsednictví 5. listopadu náhle zemřela. A trpěla rakovinou Takže s vaším dovolením bych chtěl napsat švédskému ministrovi pro dopravu jménem našeho výboru a vyjádřit naši soustrast s ohledem na úmrtí paní Larsnové. A požádám ministra, aby naši soustrast předal dále rodině a přátelům. Takže pokud s tím souhlasíte, udělám to tento týden. Výborně. Děkuji. Pokud jde o další body, musíme přijmout pořad jednání, který máte před sebou. Má někdo nějaké připomínky? Pokud nikoli, a považuji tedy pořad jednání pro tuto schůzi za přijatý. Dále, kolegové, Musíme schválit zápis. These are the approval of the minutes of the fifth. Jedná se o zápis ze schůze konané 5. a 6. října. Všichni souhlasí? Děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s komisí o zavedení práv cestujících v letecké dopravě. Z komise zde máme paní Hutman, která je ředitelkou zodpovědnou za tuto oblast politiky. Předávám slovo komisi. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, komise intenzivně pracuje na otázce práv cestujících v letecké dopravě. V dopravním odvětví, především v letecké dopravě, se trh stále rozšiřuje. V současné době máme 400 leteckých společností, které létají do Evropské unie a 738 milionů pasažérů, kteří lítají do EU a z EU. Pokud jde o práva cestujících, letecká doprava je rovněž průkopníkem. Pokud jde o také ostatní sektory, jak víte, 3. prosince vstoupí v platnost ustano, eh, nařízení týkající se eh, ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Eh, Rada také schválila legislativu pro ochranu pasažérů v námořní dopravě a 17. prosince očekáváme vyjádření rady, pokud jde o práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Nejdříve bych začala stížnostmi, pokud jde o práva cestujících v letecké dopravě. Myslím si, že na všechna tato čísla se musíme podívat v souvislosti a s údaji týkající se počtu pasažérů a počtu leteckých společností. Počet stížností neustále roste. A Europe Direct obdržela 553 dotazů týkajících se nařízení 261 lomeno 2004. Implementace nařízení o právech cestujících je především zodpovědností národních úřadů. Národní úřady byly jmenovány, určeny, aby aplikovaly toto nařízení. A tyto úřady dostávají každý rok na 50 tisíc stížností, to je tedy údaj za minulý rok. Týká se především na, naří, týká se to především nařízení 261 lomeno 2004. Skutečnost, že se jedná především o odpovědnost národních úřadů, neznamená, že komise není aktivní. Komise zorganizovala pravidelně setkání s úřady prosazujícími právo na národní úrovni. Tím zajišťujeme, aby toto nařízení bylo v celé EU prosazováno stejným způsobem. Měli jsme multilaterální schůze a také bilaterální schůze s jednotlivými úřady. Zorganizovali jsme také dvě konference týkající se nařízení 261 a plánujeme další konferenci začátkem příštího roku. Mezitím za dva týdny 23. listopadu se bude konat schůze s národními úřady, které jsou zodpovědné za implementaci nařízení 1107 lomeno 2006, které se týká práv eh, cestujících s omezenou mobilitou. Další aktivita zahrnuje průzkum který byl zahájen minulý březen panem Tajánem. Tento průzkum se týká všech problémů, které souvisejí se zavazadly v letecké dopravě v posledních letech. Analýza výsledků potvrdila, že v absolutním vyjádření je jasné, že zde čelíme velkému problému, který je nutno řešit poku, podle údajů roste počet zavazadel, které, která nejsou dohod, do, dána včas. Jedná se o 4,6 milionů během osmiměsíčního období v roce 2008. A zároveň probíhají tři studie Jedna se týká prosazování nařízení 261 a druhá se týká prosazování nařízení 1107. Musíme mít na paměti, že v tato ne- nařízení nezahrnují žádnou nutnost podávat zprávy a z tohoto důvodu je třeba provádět studie, abychom měli přehled o tom, jak se tato nařízení prosazují. Třetí studie se zabývá národním systémem pokut v souvislosti s nařízením 1107 a v souvislosti s PRM. V blízké době zároveň zaházíme novou, zahájíme novou studii týkající se zavazadel. Zároveň zahájíme rozsáhlou veřejnou konzultaci týkající se práv cestujících to by se mělo soustředit jednak na práva cestujících, ale také na otázky týkající se zavazadel. Všechny zainteresované strany a instituce by se měly aktivně účastnit této konzultace a samozřejmě také eh, informace ze strany Evropského parlamentu budou velice relevantní. Na začátku roku 2010 komise zveřejní výsledky této konzultace a zorganizuje konferenci, kterou jsem zmínila, aby prezentovala výsledky této konzultace. A veškeré tyto vstupy, výsledky konzultací i výsledky probíhajících studií budou zdrojem pro komisi předtím, než publikuje sdělení za rok 2010. Toto sdělení bude zahrnovat implementaci současné legislativy týkající se práv cestujících a zároveň zhodnotí nutnost případných dalších kroků na úrovni společenství. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Za, za EPP paní Devera. merci à Madame d'avoir accepté de faire un état des lieux. Děkuji za zhodnocení aplikace práv cestujících v našem výboru. Jako celá řada kolegů, já jsem dostala stížnosti občanů, kteří po odmítnutém nástupu do letounu nebo významném spoždění nedostali pomoc a nemohli využít práv podle evropské legislativy od vstupu v platnost tohoto nařízení 261 z roku 2004, které upravuje práva v letecké dopravě pro cestující. Když se globálně zlepšily podmínky pro cestující letecké dopravě, jejich práva nebyla vždy dodržována a nařízení je často špatně aplikováno. Nemyslím si, že problémy pramení ze samotného nařízení, ale částečně z toho, že některé příslušné státy a orgány nejsou schopny vynutit dodržování evropských norem a ne, jsou sami odpovědné. Často vidíme deficit ze strany pracovníků leteckých společností, kteří jsou v přímém kontaktu s cestujícími a kteří často neznají evropská pravidla v oblasti práv cestujících v letecké dopravě a neinformují cestující. A tomu čelila tomu čelo mnoho cestujících. Chci se zeptat paní Utmen, co chce dělat komise pro to, aby zlepšila informovanost cestujících a jejich eh, odbavení na letišti. A další poznámka. Zdá se, že nařízení z roku 2004 nepokrývá veškeré situace. Uvedu příklad dvou. První případ eh, cestující, jehož let eh, je naplánován na jiný termín a druhý případ přestup na jinou společnost z důvodu spoždění na prvním letu, tedy promešká druhý let a letecká společnost prvního letu se o ně nechce postarat a druhá společnost tedy také ne. Takže se dostává cestující do právního vakua, které je škodlivé. Děkuji vám. Děkuji paní Debra, pán Alkadruji za skupinu SD. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme komisi za vysvětlení situace v oblasti práv cestujících. Zmínil jste eh, řadu stížností, které existují a která se týskají, týkají práv cestujících. 50 tisíc stížností bylo předloženo a v první řadě jsou předávány národním úřadům. A samotný počet ukazuje, že existuje reálný problém. A ve většině případů jde o to, jak jsou tyto stížnosti shromažďovány. Máme obecné statistické údaje, ale vy jako komise nemáte přehled o situaci, nevíte, o jaké stížnosti se jedná, na co si lidé stěžují opravte mě, ale z důvodu nedostatečné spolupráce mezi komisí a národními úřady, tedy nevíme, čeho se ty stížnosti týkají. A měli bychom zajistit lepší centralizaci stížností, abychom se mohli z těch stížností poučit. A možná bych vás také mohl požádat, zda je více stížností v některých členských státech než v jiných. Máme k tomu nějaké informace. Za druhé, pokud jde o samotnou legislativu. Máme dojem, jak paní Deverák naznačila, že existují nedostatky a jsou využívány některé možnosti, které umožňují leteckým společnostem vyhnout se povinnostem pramenícím z těchto pravidel často se vymlouvají na takzvanou vyšší moc. Jak zaplníte tyto mezery a jak zpřísníte tyto předpisy? Konečně chci se vás zeptat ještě na jednu věc. Zda a kdy získáme úplný přehled o aplikaci jednotlivých nařízení, která existují v oblasti práv cestujících letecké dopravě. Je to pro nás důležité. Je třeba, abychom měli přehled o této situaci, abychom věděli, v kterých oblastech Evropa situaci neupravuje. Hovořila jste o zavazadlech. Jsou tu i další věci, o kterých se můžeme informovat z toho toku stížností v následujících letech, abychom zjistili, zda je třeba další legislativní evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pane Alkadrau. Není zástupkyně ALDE. Eh, eh, pane předsedo, já vám neřeknu nic nového. A já stejně jako vy všichni dostáváme mnoho stížností každý týden na letecké společnosti, která, které nerespektují pravidla. V mnoha případech mají cestující skutečně pravdu, když si stěžují. Existuje zde problém v komunikaci a existují zde také nedostatky v existující legislativě. Například definice, které se používají. V minulosti jsme měli jasné dokumenty od komise, které poskytovali zainteresovaným stranám odpovídající informace, definovali například eh, vyšší moc a tak dále. ale zdá se, že to nevedlo ke snížení počtu stížností, které dostáváme s ohledem na legislativu o právech cestujících. Zajímalo by mě, co uděláme teď, a jaké budou výsledky příští rok, jaké dostaneme sdělení, jaká dostaneme doporučení pro další legislativní kroky. To může eh, trvat neustále déle a déle. Je jasné, že tyto věci nemůžeme eh, vyřešit ze dne na den, ale komise nám neřekla nic nového. Jestliže zde existují definice, které představují problémy. Já bych čekala, že komise udělá odpovídající kroky hned a nebude čekat až na výsledky výzkumu. Nemůžeme pokračovat dále tímto způsobem, protože je zde obrovské množství stížností. Týká se to ne desítek ani stovek cestujících, ale tisíců cestujících, kteří nedostávali žádnou kompenzaci za porušování jejich práv. Musíme skutečně čekat na výsledky všech těchto průzkumů, než budeme schopni učinit další kroky? Děkuji. A paní Licemburger za zelené. Ja, um, herzlichen Dank. Děkuji. Já mohu na tomto říci, že odpovídající kroky jsou naprosto nutné. Práva cestujících se totiž nezlepšila do té míry, do jaké by se zlepšit měla. Já sama si vedu soukromou statistiku a ukázalo se, že během posledního funkčního období se 17krát spozdilo mé zavazadlo. Trvala jsem v některých případech i několik měsíců. Takže to je jenom taková moje statistika. Já jsem také viděla, že mnoho dalších lidí si stěžuje na to, že byrokracie která souvisí s jakýmikoliv žalobami, a v případě ztráty eh, zavazadla je tak obrovská, že eh, to lidé, že to cestující raději neudělají. Eh, to se týká také například nakládání vozíčků pro vozíčkáře. Lidé často se setkávají s velkými problémy, a protože některé letecké společnosti vůbec neberou vozíčky na palubu. A to představuje pro osoby se sníženou mobilitou velký problém při cestování. Myslím si, že na to bychom se v každém případě měli také podívat. Obdržela jsem informace od cestujících, které přímo poukazovali na tento problém. Pokud je o formální úroveň, zajímalo by mě, jak řešíte to, že v souvislosti s odmítnutým vstupem na palubu nebo v souvislosti s technickými nedostatky dochází k tomu, že počet stížností přímo neodráží počet eh, skutečných problémů. Často si lidé nestěžují eh, právě proto, že je zde obrovská eh, byrokracie, která s tím souvisí. Já znovu a znovu slyším, že lidé říkají, to nemá vůbec smysl si stěžovat, protože to stejně nikam nepovede a představuje to obrovskou byrokratickou zátěž lidé si říkají, že to potom stojí mnohem více času a energie, než to, co by nakonec eh, získali jako kompenzaci. Jak se komise staví k tomu, že členské státy často eh, nařízení špatným způsobem implementují? Jak to chcete řeš řešit? jak je možné zaručit nezávislost těch dozorčích orgánů, těch orgánů prosazujících práva. Je jasné, že v některých členských státech tento systém vůbec nefunguje. Já skutečně vidím obrovské problémy související s implementací a prosazováním této legislativy. Zdá se, že celá tato legislativa je mrtvá nebo bude mrtvá, pokud nebudeme dohlížet na to, že bude odpovídajícím způsobem prosazována na místě. Ještě poslední bod. Důležitá otázka se také týká ukazování cen, zobrazování cen na internetu. Některé letecké společnosti stále ještě mají reklamu 99 euro do Londýna, ale nakonec to stojí 120 nebo 130. Já si myslím, že je třeba zamyslet se nad mechanismy prosazování těchto pravidel, jinak eh, tato legislativa zůstane mrtvou legislativou. Já mám někdy dojem, že letecké společnosti mají pocit, že cestující je obtěžují, ale já si myslím, že takovýto přístup je e, z dlouhodobého hlediska nepřijatelný. Děkuji. Thank you, Mrs. Foster. Děkuji, děkuji pan Foster Folisio. Chairman, um... Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla poděkovat komisi. Komise tvrdí, že nám předložila aktualizaci legislativy z roku 2004, ale já si myslím, že zde máme dostatek informací. Hovoříme o 738 milionech cestujících, hovoříme o stížnostech, o 553 stížnostech. Jsou to stížnosti nebo dotazy? A Já chápu, že komise má problémy získávat informace, a především ze strany členských států. Některé členské státy schromažďují informace dobrým způsobem, ale některé nikoli. Ale nemá smysl, aby sem komise přišla a předložila nám jenom tyto údaje. My ale potřebujeme vědět, o čem skutečně hovoříme. Měli jsme v roce 2004 velice dobré nařízení, které bylo odhlasováno a bylo jasné, jaké jsou požadavky na letecké společnosti a co cestující mohou a nemohou. Navzdory tomu je ale jasné, že některé letecké společnosti ještě před touto legislativou bylo, byly velice dobrými poskytovateli služeb a lidé s nimi jezdili rádi. Tuto legislativu jsme ale zavedli proto, že existovaly i jiné společnosti, které se odpovídajícím způsobem o své zákazníky nestaraly. Zdá se mi, eh, že zde není dostatek informací eh, ze strany komise. Máme před sebou nařízení, které není správným způsobem interpretováno, které není prosazováno v praxi. Někteří ho plní, ale některé společnosti tak nečiní. A my to potřebujeme vědět, které společnosti eh, neimplementují eh, toto nařízení. Takže to je první krok, který musíme udělat. A je třeba, abychom zde neměli nějaký obrovský komplikovaný nástroj pro řešení malého problému. A myslím si, že musíme k věci přistupovat konstruktivním způsobem. Na závěr bych chtěla říct, pane předsedo, zazněly zde dobré poznámky týkající se cen. Víme, že některé letecké společnosti mají velice dobré internetové stránky. Když jdete na jejich internetové stránky, hned na začátku víte, jak, kolik zaplatíte. Ale některé letecké společnosti eh, mají až po 23. kliknutí odpovídající informaci o ceně. Takže zde existují velké nesrovnalosti a já si myslím, že je nutné celou věc vyjasnit. Já bych navrhla, aby se k nám komise vrátila do výboru s detailními informacemi o tom, jaká situace je to potřebujeme předtím, než se rozhodneme, zda je třeba mít další sdělení, další nařízení nebo další jinou legislativu v budoucnosti. Takže eh, to by z naší strany, eh, ze strany ECR bylo doporučení. Pan Kosa, prosím. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság! Szeretném felhívni. Dámy a pánové, Já bych chtěl eh, poukázat na 50 milionů lidí v Evropské unii, kteří jsou postiženi v Evropské unii. Jejich práva podle nařízení jsou zaručena. Doposud jsme slyšeli, že zde ale existují četné problémy. Postižení lidé jsou diskriminováni. Existuje zde nedostatek rovného zacházení, když tito lidé s postižením cestují. Moje otázka je, co chce komise udělat proto, aby ukončila diskriminaci postižených lidí a aby zaručila, že jejich práva budou prosazována a že budou mít stejná práva jako ostatní cestující. Já si myslím, že největším problémem na tomto místě je interpretace nařízení. Existují zde různé interpretace. A jeden z poslanců už poukazoval na to, že křeslo pro postižené není zavazadlem, ale některé letecké společnosti s tímto křeslem pro postižené tak zacházejí. Osoba, která potřebuje křeslo pro postižené, musí mít odpovídající služby. A někdy může dojít k tomu, že postižení lidé se nemohou dostat na palubu. A španělská letecká společnost například odmítla vstup na palubu šesti takovýmto postiženým. A existují zde různé interpretace legislativy. Já bych se tedy chtěl zeptat komise, co chce udělat, aby zajistila, že nařízení bude interpretováno odpovídajícím způsobem. Zároveň se domnívám, že než vstoupí v platnost další nařízení, je třeba konzultovat organizace zastupující lidi s postižením. Děkuji. Pan místo předseda. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komise za to, že nám zde uvedla nové informace o nařízení. Vidíme, že nastává, vyvstávají potíže s hodnocením počtu stížností. Skutečně vidíme, že je jich čím dál více. Ale otázka je, zda máme nějakou představu o počtu stížností, které jsou vyřešeny příznivým způsobem. To znamená, že se aplikuje to nařízení a potom je to příznivým způsobem vyřešeno pro cestující. A za druhé stavíme, kolik stížností vede k pr- soudním procesům a potom, jaký také to má následky a další řešení. A ta třetí otázka vyplývá z těch dvou prvních, jaké jsou prostředky, které má tedy komise k tomu, aby vlastně donutila k dodržování toho před předpisu, protože to, co vyplývá z příspěvku jednotlivých řečníků, tak vyplývá, že je stále více stížností, takže se zdá, že to nařízení nenutí provozovatele skutečně k tomu, aby dodrželi to, o čem hovoříme. A pokud nemáme představy o tom, jak jsou řešeny ty stížnosti, nejen o jejich počtu, ale o tom jejich normálním vyřešení nebo soudními procesy, tak je normální, že u tohoto nařízení stejně jako u jiných pracujeme spíše pouze teoreticky. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Já bych chtěla něco doplnit k tomu, co řekl pan Rike. Já si myslím, že je velice důležité, aby ta práva, která zde stanovíme pro cestující, aby tato práva se skutečně dostala k samotným cestujícím. Existuje mnoho práv, která je možné prosazovat, pokud k tomu existují možnosti. A máme zde eh, nařízení, ale ne každý cestující eh, může využívat svých práv, která z těchto nařízení vyplývají. Takže je nutné, abychom eh, rozšiřovali povědomí o těchto právech a také, abychom Eh, mysleli na to, že je třeba eh, informovat cestující o tom, jak mohou svá práva prosazovat. Eh, v některých členských státech existují možnosti prosazovat práva prostřednictvím organizací, které chrání spotřebitele. A já vím, že je někdy problematické prosazovat práva s ohledem především na vysoké náklady. Z tohoto důvodu je třeba, abychom dali cestujícím nějaké prostředky k tomu, aby mohli svá práva prosazovat. A to podle mého názoru musíme u této legislativy zohlednit. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Ráner. Nikdo další se nepřihlásil. Chtěl bych říci za předsednictví, Paní Hutman, děkuji vám za váš příspěvek a chci říct si hned na začátku, že si nepřeji, aby parlament zdůrazňoval taková nařízení, která by znamenala, že cestování letadlem by bylo nebezpečnější. Víme, že tento typ cestování je v současnosti nejbezpečnějším dopravním modem. A pokud bychom měli rozhodovat o tom, zda letět či zda zaplatíme náhradu. Je třeba, abychom získali tedy správnou rovnováhu v návaznosti na nařízení 261. A pro mě z toho jasně vyplývá, že pokaždé, když existuje jasný nedostatek informací pro cestující, pokud je jejich práva, když mají problém, ať už je to spoždění nebo zrušení letu, tak určitě to souvisí s jasným nedostatkem informací a znalostí ze strany pracovníků letecké společnosti, pokud je o jejich povinnosti z titulu nařízení. A zda je to náš problém, tedy problém Evropské unie, která netrvá na důkladném výcviku, a nebo je to problém letecké společnosti, ale důležité je, abychom to vyřešili a aby pozemní personál znal povinnosti podle nařízení. Vím, že zázraky trvají déle, protože mezi tím pozemní personál třeba ani neví někdy, že dochází ke spoždění a většinou je o tom informují cestující. Judy Foster, paní Fosterová je tedy odbornicí v této problematice, ale musíme se zabývat také spožděním. A myslím, že to by paní Henny Splašart, která řekla, musíme zjistit, které oblasti stížností jsou nejpočetnější jsou to zrušené lety anebo spoždění. Já si myslím, že se to týká více spoždění, protože v souvislosti se spožděním je otázka také eh, případná, případný šálek kávy nebo jídlo a další formy kompenzace. A nejde jenom o zrušení, spoždění nebo jiné formy je třeba také zjistit, které společnosti se na tom nejvíce podílejí. Jsou to čartrové společnosti, jsou to pravidelné lety letecké společnosti, low-costové společnosti. Nevíme to určitě. Jsou to regionální dopravci. Kdybychom měli tyto informace, tak bychom měli možnost eh, postoupit eh, dále a zabývat se příčinami. Chci také říci, také jsem zjistil, že přesměrování je velký problém. Tedy společnosti vás přesměrují pouze na vlastní letadlo. Pokud budete čekat na letiště, tak prostě se dostanete pouze, dostanete se do dalšího letadla této společnosti. A možná, že jiná společnost tam letí mnohem dříve. Zejména SN Brussels Airlines toto využívají. Tedy přesměrování neznamená přesměrovat tedy na další vlastní let, ale na jinou společnost, která letí stejným směrem. Další dva body. Zmínili jsme otázku cen a problémy, které máme s z lety do Dublinu za jedno euro. A já nevěřím nikomu, kdo letěl do Dublinu za jedno euro. Takže tím se musím také zabývat. A za druhé, pojistné a pojištění. Problém, který vzniká ze skupiny starších občanů, kteří mají problémy získat pojištění, které by bylo dostupné pro cesty na dovoleno nebo jinam. A já to uvádím proto, protože sedím 20 let v Evropském parlamentu a většinou po mně bylo požadován nový balíček týkající se letecké dopravy. A nastal není problém pojištění. Lidé si nemohou dovolit pojištění na cesty. A to, co zde uvedl pan Kosa, pokud jde o postižení a osoby s postižením, není skutečně tragické, že je někdo odmítnut, vyloučen z dopravy z důvodu postižení. To patří do období královny Viktorie. To by nemělo přetrvávat v roce 2010 a zejména se to týká osob, které potřebují kyslík. Je možné využívat kyslík, ale musíte využívat náš kyslík a my vám ho spoplatníme následovně. Potřebujeme přepracovat nařízení 261. A myslím, že musíme veškeré mezery vyplnit. V určitém slova smyslu nám pomohl Evropský soudní dvůr, kdy, když rozhodl o tom, že když letadlu upadne křídlo, tak to není případ vyšší moci. A také je důležité zdůraznit to, co říkala paní Foster. A my bychom neměli tedy trápit ty, kteří postupují správně, ale ty, kteří postupují nesprávně. Potřebujeme k tomu statistiky, potřebujeme konkrétní údaje abychom mohli postoupit s nařízením dále. A je na vás, komise, abyste předložili tyto údaje. A asi budete mít určité představy. A můžete nám legislativu potom přenechat, většinou se nám v tomto směru daří. Ale pokud nám nezdělíte příslušné údaje, tak to prostě možné není. Na co se máme zaměřit? na úroveň členských států, anebo se máme zavěřit na určité společnosti. Jak máme postupovat? Vy nám musíte poskytnout, poskytnout střelivo a potom už budeme moci střílet sami. Paní Hutman, chcete na to zareagovat? Yes, Mr. President. Ano, pane předsedo, pokusím se odpovědět na vaše připomínky. Za prvé, chtěla bych říct, že ano, skutečně existuje informační deficit. A právě nyní podepíšeme smlouvu na velmi širokou informační kampaň, která se bude týkat eh, cestujících, letišť a leteckých společností a věříme, že to zlepší situaci. Pokud jde o oblasti, které nejsou pokryty nařízením, například eh, přeplánovat nové přesměrované lety a další. Toho se týká veřejná konzultace, kterou právě chceme spustit. Takže o těchto otázkách budeme informovat a na základě výsledku konzultace a studií zjistíme, zda je třeba upravit nařízení, aby také pokrývala tyto nové oblasti. A jak už jsem řekla dříve, skutečnost, že nařízení nezahrnuje povinnosti eh, podávat zprávy ze strany národních eh, kontrolních úřadů. A to je problém, který máme se schromažďováním údajů podle nařízení. Víte, že v návrhu, který jsme nedávno předložili u námořní dopravy a autobusové dopravy, tak tam už to uvedeno je. A my jsme se z toho případu poučili. Pan kadraují se ptal na rozdělení na hlavní typ nesrovnalostí, které byly uváděny v průzkumu, a to je zrušení letu. Představuje to 34,6 veškerých eh, problémů, které jsou předávány Evropské službě. Spoždění letu je v těsném závěsu se 32,5 Eh, odmítnutí 9,3 a problémy se zavazadly představují velmi nízké procento, ztráta zavazadel 5,4%, poškození zavazadel 1,4% a ztráta 1,3%. Tedy spoždění zavazadel 1,3%. Některé otázky budou vyjasněny Evropským soudním dvorem, protože máme už dvě rozhodnutí vykládající koncept letu a koncept mimořádných okolností. A já to uvádím, protože jde o otázku technického spoždění, které bylo změno paní Lichtenberg. Soud jasně vysvětlil, že se nejedná o mimořádné okolnosti, to jest, že by se na to mělo stávat běžné ustanovení nařízení. Pokud jde o vynucování pravidel, chci zdůraznit, že existují národní orgány, to jest, že v první řadě národní orgány odpovídají za naplňování nařízení a členské státy mají zajistit, že tyto národní orgány budou plnit své úkoly. Na první místě mají možnost ukládat sankce a chci vás informovat, že téměř všechny členské státy již uložily sankce některým leteckým společnostem. Za druhé, pokud zjistíme, že národní orgány neplní své povinnosti, komise může zahájit řízení o porušení smlouvy s příslušným státem, ale to by vyžadovalo průkazné do, dokázání, že tu existuje model jednání, kdy tedy společnost neplní své úkoly. Pokud jde o průhlednost cen, to byl dotaz paní Fostra paní Lichtenberg, tato otázka je pokryta nařízením 108 z roku 2008, to proto v platnost před rokem, takže zřejmě situace se zlepší se vstupem v platnost tohoto nařízení. Ale existují další oblasti, které nejsou pokryty nařízením. Například otázka příplatků za nadváhu, za zavazadla. A to je právě věc, která se také týká té konzultace, o které jsem, jsem již hovořila. Konkrétní údaje, ano. Jak už jsem řekla, máme v běhu celou řadu studií. Kromě té, o které jsem hovořila, existují dvě studie EASI, které také probíhají a jsem připraven se sem vrátit a poskytnout vám informace, které bychom mohli schromáždit a bude to výsledek naší aktivity. Samozřejmě naplňování nařízení není dokonalé. My jsme se velmi snažili s národními orgány zlepšit situaci. Víte, že jsme již tomuto výboru vysvětlovali, že došlo k velmi úzké spolupráci s národními orgány, například ve snaže vytvořit společné formuláře pro stížnosti. Nyní zkoumáme, zda by bylo možné zavést také společné formuláře pro stížnosti. A také bych měla říci, že i když pokud jde o cestující, ne všichni cestující jsou spokojeni ze strany leteckých společností. Všichni si také snižují, že národní regulační orgány jsou příliš přísné. Takže zde je třeba také možná provést určité úpravy, ale komise se maximálně snaží s našimi zde zdroji, které máme a byli jsme velmi aktivní v této věci ve snaze, ve snaze zlepšit situaci. Jak, jak už jsem řekla v úvodu, Předložíme sdělení příští rok, které se bude opírat o veškeré informace, které získáme, konzultace, setkání s regulátory na národní úrovni, studie a z toho tedy vyvodíme, zda je třeba z, provést úpravu, případně přijít s úplně novými předpisy. Děkuji. Děkuji, paní Hutman. Předpokládám, že někteří poslanci chtějí doplnit své dotazování, doplňující otázky paní, paní Hannes Pašát, potom paní Foster, paní Lichtenberg. Já jsem to věděl, při vší úctě, vy jste se nevyrovnala s celou řadou otázek. Paní Hannes Pašát, budu velmi stručná. Vím, že komise byla velmi aktivní v této oblasti a vážím si toho, ale jsem překvapena, že Není hovoříte o rozhodnutích soudu a my o tom víme, a není to znak slabosti. Vlastně připravujeme legislativu, která otvírá prostor soudu. Nemůžeme pracovat tak, aby to rozhodnutí bylo jednoznačné a aby to nebyl manévrovací prostor pro cestující a přepravce. Podle mého názoru bychom to neměli nechat na soudu a měli bychom zajistit, aby naše legislativa fungovala tak, jak má. I can answer that from the... Na to můžu odpovědět. Jediný způsob, jak prosadíme aspoň některá práva, bylo, že eh, nařízení nebude tak striktní, jako jsme původně chtěli. Takže to je důvod, proč tam existují některé mezery. Máte pravdu. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Bylo by dobré, pokud by komise přišla zpět do tohoto výboru, aby s náma diskutovala tato témata. Bylo by dobré, abyste příště předložili určitý seznam informací, stručných informací, které potřebujeme k této diskuzi. A druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, se týká toho, co jste řekl, pane předsedovi. Jedná se o přesměrování letu a případů, kdy letecká společnost řekne, eh, nemůžete letět dalším letem, protože to není náš let. Já si myslím, že je třeba tlačit, eh, protože pokud tlačíte dostatečně silně, dostanete se na eh, další let, ale není to něco, co by bylo obsaženo v nařízení, tak jak bylo vypracováno v roce 2003. A ano, já to chápu, ale bohužel Brussels Airlines o tom nic neví. Paní Lechtenberger, já mám otázku. A tačí a k tomu mít jenom sdělení ve chvíli, kdy vidíme, že zde nemáme možnost dostat se k údajům. A musíme zadávat studie týkající se něčeho, o čem by měly normálně podávat informace automaticky členské státy. Já si myslím, že eh, to je skutečně málo. A letecká oblast je oblastí, kde Evropa byla vždy velice aktivní, ale nyní nemáme dostatek informací a já si myslím, že pokud eh, tento sektor nebude odpovídajícím způsobem fungovat, potom je to špatná vizitka pro Evropskou unii. Já si myslím, že potřebujeme více než jenom prosté sdělení. Děkujeme. Kostel. Děkuji, pane předsedo. Já mám pocit, že komise dost váhá, pokud jde o tento návrh. Je jasné, že zde existují problémy. A analýzu o a aplikaci nařízení jsme měli už před dvěma lety a tehdy jsme slyšeli, nejdříve vypracujeme sdělení a tak dále a tak dále a poté zanalizujeme fakta. A nyní slyšíme úplně to samé. Já očekávám, že komise učiní odpovídající po opatření a proto, aby byly problémy vyřešeny. A existují zde nedostatky a tyto nedostatky je nutné odstranit. A samozřejmě je třeba k tomu mít odpovídající údaje. Vy jste zde některé údaje zmínila, ale e, zmínila jste pouze stížnosti, které se dostanou přímo k vám. Ale e, členské státy dostaly kolem 50 tisíc stížností a my nemáme vůbec žádnou představu o tom, čeho se tyto stížnosti týkaly. Takže já si myslím, že skutečně musíme se snažit získat odpovídající informace. Pan Broš? Ehm, äh, Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Vycházím z toho, že ty studie budou určitě užitečné, ale myslím si, že je třeba, abychom měli konkrétní návrh ze strany komise. Já si myslím, že už je k dispozici dostatek údajů, abychom toto téma řešili, abychom se tedy do věci mohli pustit. Je jasné, že je to téma, které je velice důležité pro naše voliče a je nutné, aby toto téma nebylo se nedostalo do problému a právě kvůli tomu, že neodpovídá implementace na místě. Děkuji. Paní Hutman, myslím si, že tímto dostáváte určitou představu o tom, že poslanci nejsou spokojeni se současným nařízením, se současnou situací. Snažím se být diplomatický. A zdá se, že poslanci očekávají větší akčnost. A k tomu, co říkal pan Korza, já si myslím, že musíme také řešit otázku lidí s postižením. Předávám vám slovo. Děkuji, pane předsedající Pokud jde o otázky interpretace, já si myslím, že úlohou Evropského soudního dvora je interpretovat evropské právo. také víme, že při vyjednávání o nařízeních Evropského společenství existuje určitá dvojnasno, dvojznačnost a je to záměrná dvoj, dvojznačnost. Když jsme pracovali na tomto nařízení, diskuze byly velmi problematické. A není jisté, že když eh, některé věci stoprocentně vyjasníme, bude text lepší. Já si myslím, že Evropský soudní dvůr skutečně dělá dobrou práci, když vyjasňuje evropské právo a myslím si, že to dělá velice uspokojivým způsobem. Také v očích parlamentu. Já jsem, zaznělo zde, že sdělení není dostatečné. Já jsem řekla, že toto sdělení bude obsahovat některé legislativní návrhy. My v komisi máme agendu, která nám ukládá, že musíme mít před předložením návrhu k dispozici odpovídající údaje a musíme mít údaje také o případném dopadu legislativy. A já jsem řekla, že zde nemáme dostupná data. To je samozřejmě určitým nedostatkem. Ale Pravda je taková, že jsme při vypracovávání nařízení měli hodně problémů s tím, abychom přinutili členské státy, aby nám poskytovali informace a údaje. Oni to považují za příliš velkou administrativní zátěž. Ale samozřejmě toto poskytování informací by mohlo být jednou z případných změn textu. a paní Harin, paní zástupkyně komise, a jak je to s lidmi, kteří mají postižení? Říkáme skutečně eh, lidem s postižením, eh, sdělení úplně stačí? Odpověď komise. Jak už jsem řekla, máme specifické studie týkající se a postižených lidí. 23. listopadu budeme mít schůzi s národními úřady 27 členských států k tomuto tématu. A o postižených se bude zmiňovat také sdělení, které předložíme příští rok. A v tomto sdělení se budeme zabývat mimo jiné také tím, eh, zda existují nějaké nedostatky v současné legislativě a zda je třeba vypracovat odpovídající ustanovení. A předseda říká, příští rok to znamená leden nebo prosinec, protože toto je skutečně urgentní problém a to je něco na to poslanci poukazují. Pokud řeknete 31. prosince příštího roku, mě to znepokojí. Pokud řeknete 1. ledna příštího roku, já budu nadšen, takže můžete nám dát nějakou uh, informaci. A Pane předsedo, já nevím, kdo bude mým komisařem příští rok. A budeme mít novou komisi a z tohoto důvodu je velice těžké eh, říci v tuto chvíli, kdy bude toto sdělení hotové. A my eh, budeme mít sdělení hotové určité do léta, ale nemohu eh, garantovat to, kdy to komise dá na svoji agendu. A Výborně, pane Korze, snažil jsem se, jak jsem jenom mohl. A výborně, děkuji vám za to. Dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s komisí o akčním plánu pro městskou mobilitu. A je to v reakci na schůzi koordinátorů, protože koordinátoři chtěli, abychom měli diskusi s komisí s ohledem na zprávu Severina během minulého funkčního období. A paní Hutman je rovněž odpovědná za toto téma, takže předávám slovo komisi k tématu akční plán pro městskou mobilitu. Yes, thank you, Mr. President. Uh... Děkuji, pane předsedo. Skutečně si vážíme podpory Evropského parlamentu týkající se tohoto tématu. Domníváme se. Předseda říká, dámy a pánové, prosím vás, když odcházíte, odcházejte potichu, nikoli jako fotbaloví fanoušci. Máme zde ještě schůzi, takže pokud spolu chcete hovořit, hovořte venku. My si tady chceme vyslechnout, co říká zástupkyně komise. Děkuji, paní Hutmanová, prosím. Děkuji. V mnoha důležitých oblastech komise nemohla dosáhnout svých cílů, aniž bychom měli jasnou strategii pro městskou mobilitu. Je Uvědomili jsme si, že je třeba zahrnovat eh, různé aspekty týkající se infrastruktury, eh, ekologie, regionálního rozvoje a tak dále. A také eh, jasná dopravní politika Evropy není realizovatelná bez toho, aniž bychom řešili městskou mobilitu. Městské oblasti jsou místy, odkud a kam směřuje většina dopravy v Evropské unii. A e, městské části jsou také hlavními středisky transevropské dopravy. A jak víte, a komise vypracovala sdělení týkající se a budoucnosti dopravy. Toto sdělení bylo přijato minulý rok v červnu. Střednědobá eh, revize Bílé knihy o dopravě se soustředila eh, na oblast městské mobility. Během přípravy zelené knihy jsme prováděli konzultace se zainteresovanými stranami a diskuze, která po zelené knize následovala, a která se týkala městské mobility, nám pomohla identifikovat klíčové oblasti, ve kterých musí Evropská unie učinit kroky. A veřejná diskuze byla velice živá. Jednotlivé zainteresované strany a občané potvrdili, že očekávají, že Evropská unie sehraje svoji úlohu v oblasti městské mobility. Akční plán byl přijat 30. září. Navrhuje 20 praktických kroků ve střednědobém a krátkodobém výhledu. Budeme je postupně zavádět do roku 2012. Evropský parlament vypracoval v Dubnu zprávu z vlastní iniciativy a výsledky a to, co tato zpráva obsahovala, se odráží také v akčním plánu. Kroky jsme zorganizovali kolem 16 týmů, které reagují na výsledky konzultace a zelené knihy. Jednotlivé kroky se navzájem doplňují a doplňují také některé další iniciativy na evropské úrovni v jiných oblastech. Plánujeme revizi implementace akčního plánu v roce 2012 a poté rozhodneme, zda v této oblasti učiníme další kroky. Zmíněných šest týmů se soustředí na následující. A první se soustředí na integrovanou politiku a také na udržitelné plány pro městskou mobilitu. Dále zde bude akce týkající se propojení mezi udržitelnou mobilitou v regionální politice a zdravím v městském prostředí. druhý tým se soustředí na občany. Soustředí se na práva cestujících ve veřejné dopravě, na zlepšení eh, přístupnosti pro postižené osoby, na lepší informace pro cestující, na přístup do zelených zón, na podporu kampaní týkající se udržitelného rozvoje a na a eh, vzdělávání v oblasti řízení, především s ohledem na ekologii. Třetí tým se soustředí na zelenou dopravu. To zahrnuje kroky, jejich, jejich cílem je snižování emisí. Zároveň to zahrnuje internetového průvodce pro automobily s, nízkým, s nízkou spotřebou, a snižování nákladů a také e, se soustředí na výměnu informací. Tým čtyři se zabývá financováním chceme posílit financování Evropské unie, chceme eh, lépe koordinovat eh, současné zdroje a chceme analyzovat potřeby budoucího financování s ohledem na další finanční perspektivu. A pokud jde o pátou oblast, a jde o sdílení informací. A jedná se o sdílení a přístup ke statistikám. A jedná se o sdílení a informací týkající se městské mobility. Já se těším na odpovídající zprávu parlamentu a chceme zároveň zjednodušovat mezinárodní dialog. Poslední oblast se soustředí na optimalizaci městské mobility, především na inteligentní systémy dopravy a nákladní dopravu ve městech. my jsme nečekali na přijetí akčního plánu, už jsme začali implementovat některé kroky. Během uplynulých měsíců jsme realizovali několik aktivit, zahájili jsme klíčové projekty, a které by měly skončit do března. Zahájili jsme také šest vybraných projektů. Rovněž jsme zahájili dvě studie. Jedna se bude zabývat zelenými zónami a bude hodnotit situaci týkající se zelených zón a možnosti výměny dobré praxe v této oblasti a také pomůže identifikovat rovnováhu mezi cíly životního prostředí a městské mobility. Druhá studie se bude zabývat interoperabilitou eh, různých eh, způsobů dopravy, a především pokud jde o lístky. A zároveň eh, se zabýváme otázkou efektivního využívání energií v městské dopravě. Děkuji, říká předseda a z výboru regionu. Zde máme Albera Bora. A výboru regionu se k nám chtěl přidat v této diskuzi. A já předám slovo tedy výboru regionu předtím, než budou hovořit naši koordinátoři. Prosím. Děkuji, omlouvám se, že jsem se spozdil. Nejdříve chci říci, že věřím, že budeme schopni posunout eh, ku předu váš zájem o otázku akčního plánu pro městskou mobilitu a také zájem našeho výboru regionu v následujících měsících. Já velmi úzce spolupracuji se zpravodajem Evropského parlamentu, pokud je o stanovisko z vlastního, z vlastní iniciativy Adrian Severin. Je to stanovisko, které zpracovává parlament a my máme ve výboru regionu také stanovisko, jak pokud je o zelenou knihu, tak eh, zprávu z vlastní iniciativy parlamentu. Zahájili jsme proces ve výběru regionu. Já jsem byl jmenován zpravodajem. Mám připraven pracovní dokument pro výbor Koter, výbor regionu. Příští týden o tom budeme jednat a já v Koteru předložím ten návrh v druhém týdnu února a potom to půjde na plénum výbor regionu v Dubnu, což je harmonogram, který vlastně je v předstihu případného vašeho harmonogramu. Věřím, že vznikne úzký pracovní vztah s výborem pro dopravu a můj, mé stanovisko může odrážet i některé body, které si budete přát vy vypíchnout. A věřím, že zrcadlově i já mohu poskytnout pomoc, jak to jen bude možné z hlediska místního a regionálního pro tento výbor, aby výbor mohl v tomto směru formovat svůj názor. Jak bylo řečeno, zřejmě jsou malé rozdíly mezi námi a komisí, pokud je tento akční plán. Oni naslouchali našemu vyjádření, naslouchali parlamentu, naslouchali výboru regionu a to, za co se přimlouváme, je do značné míry odraženo v akčním plánu. Velkou otázkou byla otázka subsidiarity. A myslím, že komise to pojala velmi dobře v ak- ve zprávě akčním plánu, protože to byl obtížný bod, pokud jde o místní zprávu a regiony, které odpovídají za otázky městské mobility. Tyto orgány jsou zdrženlivé, pokud jde o zapojení úrovně Evropské unie. A jsme velmi rádi, že akční plán toto řeší konkrétně. Některé oblasti v akčním plánu by měly být eh, roz, více rozvedeny. V našem dnešním, především dnešním na DG Tren jsem zmínil větší důraz na eh, kombinované formy dopravy, více motivovat eh, přípravu plánu městské mobility a také nalézt nové nástroje. aby tedy mobilita byla zapracována do dalších eh, městských politik. Mělo by to také zapadat do nástrojů, které jsou již platné. Zjistit například, zda nové finanční nástroje jsou zde potřeba. Existuje problém městské mobility, má celou řadu výkladů a podob. A tento akční plán nám umožňuje řešit některé z těchto problémů tak, že se nám podaří vyřešit problémy v řadě našich měst ve většině našich členských států. Děkuji, Sire Alberte. Pozdravujte výbor regionu. A nyní vyzvu pana Groše, Matěj. Um. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za její stanovisko k návrhu a děkuji také za stanovisko zástupci výboru regionu. My už jsme zde v diskuzi dříve hovořili o některých bodech ze stanoviska. Princip subsidiarity je pro nás samozřejmě velice důležitý. Já osobně eh, bych chtěl říci, že subsidiarita eh, není využívána eh, v neprospěch Evropské unie. Já doufám, že je vždy využívána v tom pozitivním smyslu. A tam, kde Evropská unie neposkytuje peníze a nezasahuje legislativou, tam často zůstává dobrá literatura, ale to bych si v případě tohoto dokumentu nepřál. Já si myslím, že musíme ještě hovořit o tomto dokumentu. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem text upravit. O tom ale bychom mohli hovořit týdny a měsíce, ale neudělali bychom žádný krok ku předu. Možná vedle výboru regionů by pro nás mohl být zajímavým partnerem také náš výbor pro regionální rozvoj. Ten má totiž na starosti eh, regiony, mimo jiné městské eh, regiony, městské oblasti, které s tímto tématem úzce souvisejí. Je nutné, abychom takovéto orgány více zahrnovali do otázek týkajících se městské mobility. A nevím, jestli se podaří prosadit úspěšně myšlenku například eurovinety, ale já bych řekl, že je dobrým nápadem propojit tuto diskuzi o městské mobilitě se širší diskuzí. A pokud je o subsidiaritu, já si myslím, že je nutné, abychom zde měli koherenci. hovořilo se zde o přechodu mezi jednotlivými způsoby dopravy hovořilo se zde o zelené dopravě. A já si myslím, že všechny tyto body by v tomto dokumentu měly e, zůstat. A je třeba je zmínit, protože to jsou integrální součásti městské mobility. Tímto způsobem je třeba zaručit koherentnost. Subsidiarita ano, to je tedy základní eh, bod pro mě. Eh, za druhé je třeba snažit se hledat konkrétní programy a pro ně odpovídající prostředky. A za třetí je nutné, aby zde existovala koherence mezi jednotlivými politikami. A myslím si, že to, co zde máme před sebou jako akční plán, eh, je v některých oblastech hodně detailní, v jiných méně. Mně připadá ale nejdůležitější co konkrétně budeme prosazovat. Je třeba, aby celý tento akční plán nebyl jenom teorií, ale abychom měli jasné lhůty, jasné cíle, co dokdy je potřeba udělat. Z tohoto důvodu mi připadá velice dobrá také spolupráce s výborem regionu a myslím si, že bychom měli spolupracovat také s jinými orgány, které se zabývají tímto tématem. A je třeba nezapomínat na výbor regionů zde v parlamentu, protože ten nám může poskytnout důležité informace. Thank you, uh, Matthias. Uh, Mr. Al-Kadrawi, Said. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de commissie en aan <clears throat> de vertegenwoordiger van het comité van de... No. Niet herhalen nu... Uh... Mnohokrát děkuji komisi a také zástupci výboru regionu. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, proč je důležité, abychom měli akční plán k tomuto tématu. V minulých letech jsme diskutovali o nutnosti tohoto plánu a také o nutnosti toho zohlednit návrhy o kolegy Severina a dalších. A reakce komise přichází o něco později, než jsme očekávali. Bylo slíbeno, že bude reagovat eh, do konce minulého roku, to se nepodařilo. Relevance tohoto akčního plánu ale bude záviset na tom, do jaké míry splní komise své závazky. A je zde navrženo mnoho témat, mnoho kroků, ale často tyto kroky nejsou nějak kvantifikovány a nejsou popsány detailněji. Jak řekl kolega, myslím si, že by bylo dobré, abychom měli jasné cíle a jasné časové lhuty. A jenom takovýmto způsobem budeme schopni efektivně pracovat. Pokud jde o první fázi, myslím si, že bychom se měli soustředit na vytváření systému pro výměnu dobré praxe. V Evropě máme mnoho měst, které provádějí pilotní projekty nebo se nějakým způsobem snaží lepšit mobilitu a, a městskou mobilitu vytvářet trvale udržitelným způsobem. A jak je zmíněno v akčním plánu, potřebujeme spolehlivé informace. Už jsme o tom slyšeli v minulé diskuzi. Je třeba to zmínit i zde. A potřebujeme spolehlivé statistiky, spolehlivé údaje, tak abychom mohli údaje odpovídajícím způsobem srovnávat a aby naše analýzy dopadů byly relevantní. A dále se zde zmiňuje vytvoření orgánů dohledu pro městskou mobilitu nebo jakési sítě. Já souhlasím s tím, že něco takového by mohlo být dobrým prvním krokem. Není nutné vytvářet celou eh, novou byrokracii, ale určitá síť by byla dobrým prvním krokem. Musí ale být organizována tak, aby ji skutečně města využívala, aby bylo snadné tuto síť využívat a nacházet v ní odpovídající informace. Zároveň bude eh, nutné provést informační kampaň, která by upozorňovala na to, že tyto nástroje jsou k dispozici a že Evropa může městům pomoci dozvědět se o tom, jak to funguje jinde. Mě by zajímalo to, jak komise chce celou věc zahájit, rozjet. Jestli jsem to dobře pochopil, má to začít již letos. Další důležitá otázka se týká financování a zavádění nových technologií. To si myslím, že je druhá nesmírně důležitá otázka, ve které Evropa může přinést přidanou hodnotu. Pokud jde o možnosti financování, existují zde různé možnosti. Je třeba, aby tyto možnosti byly transparentní a jejich využívání, aby bylo jednoduché. Je nutné, aby městům bylo jasné, jaké možnosti financování na, Evropské, na úrovni Evropské unie existují. Mobilita musí eh, být výše na seznamu našich priorit. Například, eh, když hovoříme o nadcházející finanční perspektivě, měli bychom být proaktivnější a celou věc více zviditelnit v očích veřejnosti, především v rozpočtu. Pokud jde o výzkum a nové technologie, myslím si, že zde musíme mít koherentní přístup a snažit se o spolupráci mezi generálním ředitelstvím TRAN a ostatními generálními ředitelstvími. A samozřejmě v dokumentu je mnoho priorit a já bych se chtěl zeptat komise také na následné kroky, pokud jde o akční plán. Komise odkázala na rok 2012 jako rok pro um, revizi, kdy se rozhodnete, zda bude třeba další akční plán. Ale já bych se chtěl zeptat, jestli tento akční plán e, zahrnuje nějaké konkrétní kroky, e, co budete dělat tento rok, příští rok a tak dále. Také bych se chtěla zeptat, jestli nám předložíte odpovídající informace, pokud jde o implementaci jednotlivých opatření. Máte začít v roce 2009, další věci začnou v roce 2010. Pro mě je důležité vědět, jak celá věc probíhá. Mohli bychom se dohodnout například na tom, že jednou ročně nebo dvakrát ročně přijdete sem mezi nás a budete nás informovat uh, o situaci, o jednotlivých opatřeních, které jste učinili, aby náš výbor měl jasný přehled o tom, jak věc probíhá. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi a děkuji také výboru regionu za to, co nám jste přednesli. Já myslím, že můžu navázat na to, co řekl předchozí řečník. Je nesmírně důležité, abychom měli konkrétní návrhy v akčním plánu, které je eh, možné ehm, eh, rozšiřovat a které nám skutečně pomohou eh, zlepšovat městskou mobilitu. Já chci zmínit několik bodů. První bod se týká trvalé udržitelné mobility. Trvalá udržitelnost je obvykle propojena eh, s otázkami ekologie. A to je v každém případě velice eh, důležitý aspekt. A politika dopravy musí zohledňovat eh, také zdraví a ekologické otázky. A pokud jde o trvalou udržitelnost, podle mého názoru zahrnuje také to, že eh, společnost se mění a že se mění požadavky na mobilitu jednotlivců. Mobilita není jenom předpokladem pro dobře fungující vnitřní trh, ale je eh, velice eh, důležitá také pro eh, kvalitu života občanů. A je jasné, že společnost se mění, dochází k demografickým změnám, máme stále více starých lidí, máme více lidí s omezenou mobilitou a z tohoto důvodu, odkazuje se na to také Eh, v té zprávě komise. Z tohoto důvodu je nutné mít v této oblasti konkrétní opatření. Co je možné udělat eh, v městské mobilitě pro tyto lidi s, omezeným, s omezenou pohyblivostí? Například, jakým způsobem eh, zajistit, aby se informace dostávaly k lidem, kteří mají omezenou mobilitu. Je třeba, aby jízdní řády byly Eh, dostupné těmto lidem, kteří mají omezenou mobilitu. A myslím si, že to jsou velice praktické aspekty, na které je třeba také myslet. Druhý bod, který bych chtěla zmínit a který považuji za eh, důležitý, eh, je bod, který je zahrnut v akčním plánu. Jedná se o ITS, tedy inteligentní dopravní systémy. Tyto systémy mohou být využívány také pro zvýšení bezpečnosti provozu. Tímto způsobem by bylo možné snížit počet lidí, kteří každoročně umírají nebo jsou zraněni na ulicích. To si myslím, že je také velice důležitým cílem tohoto akčního plánu. Je třeba mít dobré statistiky týkající se tohoto tématu. A Další eh, důležité téma je například eh, open space. Samozřejmě eh, něco takového není možné aplikovat na všechny, všechna města, ale ve městech, kde to funguje, se ukázalo, že něco takového skutečně přispívá k zvýšení veřejnosti a také kvality života. Takže to jsou věci, které a podle mého názoru hrají důležitou roli a mě by zajímalo, jak je chce komise realizovat. Děkuji, paní Lichtenberger. Um, srdečně děkuji. Ten návrh z Open Space, to vlastně můžeme vyzkoušet v Bruselu. Něco takového by mělo pomoci. Potom, co se týká té rozhodu, těch rozhodujících otázek eh, té městské mobility a celé té problematiky, tak se stále hovoří o subsidiaritě. Ty skutečně dobré a dobrá a aktivní města říkají, nechte nás v klidu, my to si budeme dělat sami a ti ostatní tvrdí, že už je to všechno perfektní, že je to u nich dost rozvinuté a že to dobře v pořádku běží. Zde se ale subsidiarita stává velkou překážkou. Jak tedy můžeme to téma řešit tak, abychom ty dobré vlastně nebrzdili, ale abychom mohli rozvíjet ty dobré modely a ti, kteří abychom motivovali ty, kteří v té otázce než nedošli ještě tak daleko, aby to také dělali. Myslím si, že to jsou ty rozhodující body. Máme zde dobré eh, výchozí body, za to také děkuji komisi, ale bez konkrétních eh, vzorů nebo cílů nemůžeme postupovat dál. V tom toho se obávám, v tom celém. že se nám nepodaří vlastně překonat tyto rozdíly a že některá ta města nebudou dále něco dělat. Čili když nebudeme chtít řešit ty městské problémy, tak se to to mělo pozitivní dopad na všechny občany a občanky v Evropské unii a mohli by se poučit o těch, kteří již vyvinuli velmi dobré modely. Takže pro mě je taková zásadní otázka, jak přes tu subsidiaritu a s pomocí subsidiarity budeme stimulovat ty, kteří nedělají nic nebo kteří přijímají špatná opatření k tomu, aby se dali na správnou cestu anebo aby vůbec začali něco dělat. A ráda bych tuto diferenciaci slyšela od komise, ráda bych od nich slyšela, co zde hodlají podnikat, protože když si vezmeme ty dobré příklady, každé město, když začne přijímat nějaká opatření, tak říká, ano, všude vlastně na světě by to mělo fungovat, ale u nás v Petro, Petrohradu nebo v jiném městě, to nejde. To každé město to tak, tak to hovoří, když vlastně by mělo být nuceno přijímat nějaká opatření. Čili jak je můžeme motivovat, stimulovat, abychom vyřešili tyto problémy a abychom vlastně mohli udělat alespoň nějaký krok dopředu další. Já se domnívám, že to by pro mě byla jedna z ústředních otázek bez, cí, bez stanovení cílů a bez určitých těch vzorů by to těžko půjde dále, když zase budou ty cíle pojaty velmi všeobecně, tak když řekneme v roce 2012, potom můžeme něco hodnotit nebo nemůžeme, to je těžké. Ty velké dopravní problémy máme v těch městech a potřebujeme trošičku ambicioznější cíle, domnívám se. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Je to opravdu zajímavý dokument a chce se pokusit vlastně o všechno, což eh, není příliš realistické. A když jsem si to četla, tak tam jsou věci, o kterých jsme tady mluvili před deseti lety, o mobilitě. A jak s tím dál? Je to otázka subsidiarity. Já nejsem proti spolupráci, samozřejmě. A existují regionální výbory a víme, že se scházejí a posuzují optimální praxi, co kde funguje. Ale nejsem si jistá, co zde máme dělat, protože ty argumenty jsou poměrně staré. Přesto, když jsem si to četla, nechci být krutá, ale některé komentáři jsou eh, skutečně naprosto udivující. Spolupráce za každou cenu, samozřejmě. A na jedné straně komise říká, my nechceme se do toho vměšovat, je to věc subsidiarity. A vedle toho se komise chce plést do všeho. Nabízí partnerství, to je skvělé, s tím problém nemám. Ale co to znamená, kam to směřuje? A když se podíváme na stránku 4, na téma 1, rozvoj, rozvoj infrastruktury dopravy a tak dále, my to známe, my hovoříme o plánování, o tom hovoří místní zpráva. Samozřejmě. Takže co to vlastně znamená? To už patří do kompetence vlád a, náro- a místní zprávy. Akce 3 na stránce 5. Hovořili jste o výboru regionu. Podpora komise. Komise podpora rozvoj partnerství směrem ke zdravému životnému prostředí, výborně a zkoumá kontext své činnosti v oblasti veřejného zdraví, zejména pokud jde o realizaci strategii, pokud jde o stravování, obezitu a podobně prevence. Já vůbec nevím, co to, co to vlastně čtu. To má být dokument, který se zabývá městskou mobilitou. A snažíme se dostat z bodu A do bodu B. A to je zájem lidí ve městě ale já vůbec nevím, jak to má tady vlastně fungovat a co to vlastně znamená. Další věc bych chtěl zmínit. Já jsem skutečně znepokojen, pane předsedo. Měli bychom se dohloubky podívat na určité kroky. Pokud je o náklady, na stránce 7 já jsem ani nevěděl, že existuje regulační výbor pro řidičské průkazy. kde vás učí řídit, abyste měli nízkou spotřebu. Já, já vůbec nevím, čeho se tento dokon vlastně týká. Je to skutečně bizarní. Můžeme jednat o subsidiaritě, můžeme jednat o spolupráci, ale tady není žádné vysvětlení, jaké jsou cíle. Já asi víme, co chceme, čeho bychom měli dosáhnout, ale nerozumím tomu, co ten dokument znamená. Je to prostě akční plán, prostě pro každého něco. A když se když to máme projednávat ve výboru pro dopravu, jaká je naše úloha v dopravě? A co neděláme, co bychom dělat měli naopak? Existují návrhy směrnice, jako je, co se týče nákladní dopravy a ITS, a tyto věci bychom asi měli řešit. Takže tady jsem skutečně v rozpacích. A nemyslím si, že to je nějaký vtip, ale ráda bych věděla, co to vlastně znamená, co to má být, co to je. Děkuji, pane předsedo. Vice Van Dalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat het onderwerp van de subsidiariteit heel belangrijk is. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato otázka subsidiarity je velice důležitá. A já mohu navázat na to, co řekla paní Fostrová. A tato diskuze nepřed, eh, neprobíhala eh, jenom před deseti lety. Já jsem byl asistentem v 80. letech, seděl jsem tamhle vzadu. Tehdy se diskutovala tato otázka. Byla to jedna z prvních diskuzí o tomto tématu a hovořilo se také o tom, jak to souvisí se subsidiaritou. Já si myslím, že a v Evropě musíme být velice opatrní, pokud jde o toto téma. Je nesmírně důležité, abychom byli schopni si vyměňovat dobrou praxi. A je možné, aby proto existovaly například internetové platformy. Ale je to skutečně ožehavá otázka. V členských státech eh, máme na místní úrovni eh, některé velice kompetentní lidi a pokud eh, tito lidé mají přístup na takovouto internetovou platformu, mohou se podívat na to, jak se situace řeší v některých jiných městech a poté mohou něco takového, tuto nejlepší praxi prosazovat také ve svém městě. Zde v Evropě nemáme eh, příliš eh, mnoho nějakých strmých kopců eh, nahoru dolů. Většina měst je spíše plochých, především například v Nizozemsku. Z tohoto důvodu nemáme některé problémy týkající se dopravy. Já jsem z Nizozemska a já a budu prosazovat velice silně používání kol ve městech. A pro mnoho cest uvnitř města je kolo nejvhodnější. A takovéto informace je dobré dát na internet, a aby z takovýchto informací mohly čerpat také e, jiná města. A aby tato města mohla podporovat ježdění na kole. A myslím si ale, že nejlepší způsob, jak postupovat, je přenechat rozhodování na e, národních státech. Odpověď komise? Pane předsedo, jestli ještě mohu... Uh... Já se omlouvám, neslyšela jsem dobře jméno. Uh, Eh, já se eh, chci ještě podělit o svoji zkušenost. Eh, já přicházím z města, které se mnoho let účastní evropské kampaně Evropského týdne mobility a vždycky jsem ji chápala jako bohužel takovou izolovanou snahu jednotlivých aktivních měst co si na svém území dělat a setkání i třeba tady v Bruselu těch aktivnějších byla vždycky setkáními přesvědčených. Takže já eh, samozřejmě kvituji v tom akčním plánu eh, jakousi snahu o lepší motivaci těch aktivnějších měst, ale bohužel realita je taky taková, že jsou to takové ostrůvky eh, měst nebo možná těch aktivnějších politiků, kteří jdou proti proudu v zestupu individuální automobilové dopravy, která je prostě v zemích, a řekla bych zejména v zemích střední a východních Evropy, to znamená v těch nových členských zemích, Eh, na vzestupu, je to prostě realita, stejně tak jako bohužel rozpad eh, městské hromadné dopravy. Takže já pokud eh, jde i o otázku subsidiarity, myslím si, že bez peněz to prostě nepůjde a že tak, jak jsme mluvili o jasných cílech a lhůtách, tak je dobré a nutné mít jasné nástroje, na pozbuzení pozitivní alternativní nabídky, to znamená investice do alternativní eh, infrastruktury, eh, To je velmi důležité, protože v různých členských zemích je úroveň infrastruktury velmi různá, eh, takže já velmi, velmi se přimlouvám za posílení finančních nástrojů na pozbuzení podpory hromadné dopravy, na pozbuzení podpory cyklistické infrastruktury a všech tady těch záležitostí, které by byly individuální automobilové dopravě alternativu. Děkuji. Thank you. Mrs. Hoodman. Děkuji, paní Zudman. Nyní tedy předávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za celou diskusi. Nejdříve bych chtěla říci, že komise je připravená sem k vám přijít, eh, kdykoliv to bude potřeba, jednou, dvakrát ročně, abychom vám dali informace týkající se pokroku, který jsme učinili s ohledem na akční plán. Dále bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že zde byla zmíněna spolupráce s jinými generálními ředitelstvími. Jedná se skutečně o dokumenty, a které při přípravě i implementaci se týkají různých ředitelství komise. My spolupracujeme s jinými ředitelstvími a pracujeme hodně se zástupci kteří se zabývají regionálním rozvojem, a především pokud jde o otázky strukturálních fondů a městského rozvoje. Spolupracujeme také úzce s kolegy, kteří se zabývají životním prostředím, zdravím, a inteligentními dopravními systémy. A spolupracujeme tedy e, s kolegy v rámci DG Tren a spolupracujeme také s kolegy, kteří se zabývají výzkumem a vývojem. Slovo subsidiarita zde zaznělo mnohokrát. Já bych chtěla věc vyjasnit. Subsidiarita neznamená, že Evropská unie nebo komise nic nedělají. My se domníváme, že nejlepším nástrojem v této situaci, vzhledem k tomu, že odpovědnými orgány jsou místní orgány, myslíme si, že v této situaci je potřeba podporovat města, aby eh, měli politiky, které zohledňují eh, životní prostředí, které bojují proti eh, zácpám, které zlepšují efektivitu dopravního systému. A zároveň chceme podporovat ty, kteří chtějí činit odpovídající kroky, tím, že jim poskytneme informace, nejlepší praxi z jiných míst, financování a tím, že jim poskytneme další nástroje, které jsou zmíněny v akčním plánu. Jsem překvapená, když slyším, že naše kroky nejsou konkrétní. Možná nejsou rozpracovány až tak detailně, ale jak víte, komise má omezení eh, přes 22 tisíc znaků, když eh, vypracovává eh, takovýto dokument, takže máme omezený rozsah, ale mohla bych vám poskytnout více informací také bilaterálně těm z vás, kteří, se, kteří máte zájem o některé specifické kroky. Někteří poslanci zmínili, že argumenty jsou staré, že zde není nic nového. K tomu bych chtěla říci, eh, není to samozřejmě poprvé, co komise něco dělá v této oblasti. A městská mobilita byla součástí naší politiky od roku 1995, takže to není nic nového. A poprvé ale veškeré kroky dáváme do nějakého koherentního rámce a jedná se o veškeré kroky, které budeme implementovat v této oblasti. A myslím si, že tento přístup, tento koherentní přístup, tento koherentní rámec je velice dobrý pro další kroky v této oblasti. Je mi líto, že zde existuje určité nedorozumění. Překvapuje mě, že zde existují nejasnosti v angličtině, protože angličtina je původním jazykem tohoto textu, takže by všechno mělo být jasné v angličtině. A já se omlouvám čtenářům také v jiných jazycích. Vím, že někdy existují problémy s překladem. A byly zde některé problémy, které ještě nebyly opraveny. Ale myslím si, že anglický text je eh, zcela srozumitelný. Eh, je to totiž původní originální verze. Pokud jde o eh, jízdu na kole, chůzi a veřejnou dopravu. My jsme se soustředili na tyto alternativní způsoby dopravy a chtěla bych poukázat na to, že tři z projektů o kterých jsem hovořila na začátku v úvodu eh, mezi těmito šesti projekty. Eh, tři z těchto projektů se soustředí na chůzi a jízdu na kole nebo na chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu. Takže to je tedy v každém případě součást našich priorit. Eh, dále zde byla otázka týkající se postižených osob. Já bych eh, chtěla poukázat na eh, akci 5. A také bych chtěla říci, že informace o cestování, o dopravě budou dostupné, tak jak je to zmíněno v akci 6. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní Hutman. Takže dnes jste si vysloužila za svá dvě vystoupení v našem výboru. A to je závěr, dámy a pánové, pořadu jednání, pokud je o výbor pro dopravu pro dnešní den. Další bod je porada koordinátorů v 17.15, takže přerušuje jednání do čtvrt na 6 a děkuji Siru Albertu Borovi za návštěvu z výboru regionu. Koordinátoři ve 14.6 děkuji.